soukromí operátoři budou, e, dostanou možnost investovat udržitelně. Pravid, jasná pravidla jsou mm, pobídkou. Také byla dohodnuta taxonomie pro identifikaci e, toho, co jsou zelené aktivity. A nyní vysvětlím, jak tuto taxonomii využít nejenom v soukromém, ale i v veřejném sektoru. Pak bude následovat obnovitelný udržitelný akční plán také Navrhujeme legislativu pro veřejné zakázky a revidovaná pravidla ve světle zeleného dílu. Dále není, není to jenom o financích, je to také o konkrétních projektech. Mm, na, mm, umožníme design kvalitativních eh, projektů, budeme spolupracovat s EIB a dalšími institucemi Eh, na cílech zeleného dílu. Když přejdu k druhé části naší diskuse, což je cestovní mapa sociální Evropy, tak chci zdůraznit, jak řekl jako místo předseda zodpovědný za ekonomiku, naše transformace zelená i digitální musí být spravedlivá a inkluzivní. Sociální otázky jsou e, klíčové jak vy, tak Evropská rada zdůrazňuje potřebu implementovat Evropský pilíř sociálních práv. Dnešních sdělení o silné sociální Evropě a spravedlivé transformaci je cestovní mapou, která e, to činí realitou. Mnoho e, kroků bude přijato na národní úrovni, proto mm, zahajujeme diskusy o tom, co je možné dále dělat jak mohou partneři přispět k tomuto pilíři. Nyní začínáme konsultovat sociální partnery o možném směřování evropské eh, akce směrem k spravedlivé minimální mzdě. Komise bude prezentovat nástroj, aby eh, pracovníci vydělávali dost na živobytí. Eh, není to o jednotné evropské minimální zdě ani o zákonné povinné Eh, minimální mzdě budou respektovány národní tradice kolektivního vyjednávání. Ekonomická, eh, sociální, ekologická, udržitelná eh, aktivita i znamená změnu myšlení a my jsme dnes přijali krok tímto směrem. Děkuji vám. Jménem EPP si bere slovo pan poslanec Siegfried Muresan na minutu a půl. Děkuji. Paní předsedkyně pane Timmermansa, pane Dobrovsky, vítejte zde v Evropském parlamentu a děkujeme za prezentaci těchto iniciativ. Jménem EPP chci přivítat vaše dnešní návrhy a mechanismus spravedlivé transformace a všechny projekty, které eh, jste prezentoval, jsou zásadní pro úspěch dvou základních programů Evropské komise Zelený díl a Eh, vyjednávání o finančním rámci. Proto vás vyzývám, abyste jednali rychle v příští v první polovině tohoto roku, protože toto hm, vlastně využije eh, hm, nebo hm, potenciálu jednání o MFF a rozhodne o úspěchu zeleného dílu. Viděli jsme, že zelený díl stojí a padá s financováním a moje frakce si přeje, aby byl úspěšný. Proto musíme vyjasnit mechanismus spravedlivé transformace co nejdříve. Tento mechanismus by měl robustní, měl by mít dostatek zdrojů, aby skutečně zmírnil dopady transformace na nejvíce postižené regiony. Dále by neměl ovlivňovat stávající politiky ani kohezní, ani inovace. Měla by to být další priorita, která získá dodatečné financování. Mělo by to mít pozitivní dopad na nejvíce postižené regiony. Proto bychom měli investovat do ekonomického rozvoje, podporovat malé střední podniky a neopakovat jenom rekvalifikační kurzy, které neměly dlouhodobé dopady v minulosti. A na závěr, paní předsedkyně, bychom měli dát peníze a regionům eh, tak, aby byly dostupné. Měli bychom se poučit z chyb EFSI a Invest EU z minulosti. Děkuji. Jménem socialistů a demokratů v Evropském parlamentu dávám slovo paní Garcia Perez na tři minuty. Děkuji, paní předsedající. V prosinci Evropská komise předložila návrh eh, nové zelené dohody, kde se přechází s ambiciozním projektem klimatické neutrality do roku 2050. A není žádné pochyby o tom, že tento kolosální projekt eh, vyžaduje skutečnou transformaci našich socioekonomických systémů a také našeho eh, způsobu života. Pokud jde o úspěch zelené dohody, tak to bude záviset na plánech financování financování, ale také to bude záviset na tom, jakým způsobem zvládneme dopad, který to bude mít na naše regiony, kde existují průmyslové energetické modely, které vyžadují nákladnější renovaci. Plány komise znamenají první důležitý krok. Cílem je zmobilizovat jednu miliardu eur během příštího desetiletí tak aby se e, zaručilo, že Evropa bude prvním světadílem, kde dosáhneme klimatické neutrality. Navíc tento soubor opatření počítá s tím, že veřejné a soukromé sektory se spojí, tak aby podpořili investice. Ale samotná Evropská komise přiznává, že tu miliardu eur, kterou chce zmobilizovat, že to je pouze minimální část potřebných investic, které jsou potřeba pro tyto ekologické transformace. Proto výpočty komise nás vedou k tomu, že musíme velmi seriózně se nad tímto zamyslet. A to je ta pravní, první výzva. Je potřeba diskutovat o tom, kde získáme nové příjmy pro to, abychom uskutečnili tuto sociální, ekologickou a ekonomickou transformaci. Sociální demokraté máme k tomu velmi jasnou pozici. Chceme, aby víceletý finanční eh, rámec eh, vynaložil minimálně 30 na boj proti změně klimatu. Ale za, musíme také hovořit o vlastních eh, zdrojích, kde budou rezidua z nerecyklovaných obalů, potom obchod s emisními povolenkami, spravedlivé zdanění, digitální odvětví, daň finančních transakcí a potom um, eh, otázku eh, korporátních daní. To je důležité, ten společný základ. A to je důležité pro vlastní zdroje. Členské státy mají mnohem větší manevrovací prostor ve svých národních rozpočtech pro stimulaci udržitelných investic. A aby se toto uskutečnilo, navrhujeme reformu fiskálních pravidel tak, aby udržitelné investice Eh, nemuseli, byly zproštěny eh, daně, pokud je o deficit v rámci paktu stability a růstu. A potom další důležitá výzva, to je spravedlivá transformace, kde nikdo nemůže zůstat eh, pozadu. A to, že nikdo nezůstane pozadu, to není pouze jenom takový slogan. Znamená to, že Fond pro spravedlivou transformaci musí mít dodatečné finanční zdroje, tak aby se nesnížila politika soudržnosti ani společná zemědělská politika. Je potřeba podpořit Eh, schopnost eh, učení se, tak aby budoucí generace mohly dobře čelit ekologické a digitální transformaci. A znamená to také zaručit pracovní podmínky, které budou důstojné, eh, tak abychom bojovali proti chudobě dětí a snížili mezeru v odměňování. Dámy a pánové, máme možnost, aby Evropa byla průkovníkem v oblasti boje proti klimatickým změnám, ale musíme se také zavázat ve finanční oblasti. Děkuji vám, paní poslankyně. A nyní jménem eh, frakce Renew eh, dávám slovo panu eh, Pišlaru. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já budu hovořit rumunsky. Děkuji. Evropská unie byla často kritizována za to, že existují strategie, ale nejsou k tomu nástroje pro implementaci. V jiných případech zase existují nástroje, ale není vize pro využití těchto nástrojů a dosáhnout cílů. E, nyní pro období 2020 musíme e, mít nástroje a stejné cíle. A co se týče ambicí, které souvisí se zelenou dohodou, je jasné, abychom se soustředili na občany signál, který chce vyslat eh, frakce Renew, je to, že občané by měli vědět, že Evropská unie řeší výzvy, které souvisí s klimatickou změnou a že toto se eh, změní v příležitosti. Eh, pokud je o vývoj inkluzivní společnosti, kde budou nové dovednosti, budou lepší pracovní místa a hospodářský růst a především eh, eh, co se týče občanů, kteří eh, žijí ve Eh, zranitelných oblastech, v bývalých eh, oblastech, kde se těžilo uhlí, třeba v Rumunsku. Je důležité eh, zapojit oběhovou ekonomiku do této spravedlivé transformace. A tato spravedlivá transformace znamená, že se vytvoří příležitosti a pracovní místa. A třeba máme otázku za roky mladých, je potřeba investovat do vzdělávání, do dovedností, do získávání nových dovedností, je potřeba zapojit soukromé aktéry, je potřeba zapojit malé a střední podniky, také profesní vzdělávání máme e, přes 100 miliard eur. Já se ptám, proč bychom se měli zastavit pouze v této spravedlivé transformaci? Proč bychom neměli e, naplnit cestovní mapu? Chtěl bych apelovat na členské státy, na Rumunsko, aby se toto využilo. Je, e, co je nejdůležitějším zdrojem v Evropě? To jsou občané. Musíme uskutečnit první kroky Eh, pro to, abychom měli skutečnou cestovní mapu pro sociální Evropu. Jménem eh, zelených dávám slovo Niklasovi Ninasovi, prosím. Eh, děkuji vám a děkuji komisi za to, že e, připravila tento návrh. Pokud jde o e, spravedlivou transformaci, o tento fond chci poděkovat panu Timmermansovi. Pokud jde o tu sociální transformaci, e, občany jsou ve středobodu, ne firmy. Také co se týče dotací pro fosilní paliva a jaderná a jádro, to je to, co je potřeba mít na zřeteli, pokud jde o budoucnost. Je potřeba, aby regiony byly schopné zvládnout tyto transformace. Ale co nám chybí ve vašem návrhu, je jasný závazek ze strany Evropy, pokud jde o klimatické cíle během eh, minulých uhelných eh, plánů a transformace eh, je potřeba, abychom měli individuální plány pro odstavování těchto elektráren. Je potřeba mít jasné cíle, protože aby to bylo navázáno na podporu, protože pokud eh, se budou dávat eh, podpory pro transformaci, která se neuskutečňuje, tak to nemá smysl. 7,5 miliard 100 eh, uhelných regionů několik let a to je vlastně 100 milionů na region za rok. Je to dostatečné, aby ta spravedlivá transformace byla pro všechny a potom v rámci kalkulace máte spolufinancování z fondů soudržnosti. To je velmi nebezpečné. My nechceme přesouvat peníze z jednoho regionu do druhého jeden region to potřebuje a přesunout to do jiného. Vy tady hovoříte o soukromých investicích, ale pane Timmermansi, my obavíme, že tady se nejedná o 100 uh, uh, miliard a mechanismus eh, spravedlivé transformace, že se jedná o 7,5. Uh, eh, pokud kouzelníci eh, na ulici se snaží oklamat své publikum, tak to přeci není to, co my chceme. Prosím, eh, hovořte jasně, bojujme společně za konzistentní eh, financování, abychom měli vlastní zdroje, tak aby ti eh, horníci, aby nebyli dáni na pospas financování víceletého finančního rámce. Je důležité, abychom měli spravedlivou, jasnou transformaci, kde budou konkrétní plány pro odstavování v rámci všech uhelných regionů. Děkuji a nyní za skupinu Identita a demokracie má slovo pan poslanec Gian Antonio da Re na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Tisíc miliard na příštích deset let. To je investiční plán, který předkládá komise s cílem zajistit klimatickou neutralitu v Evropě do roku 2050. Tento investiční plán, už známe tedy jeho rozpočet tisíc miliard, ale zatím nám není jasné, odkud přijdou ty zdroje, aby naplnili tuto cifru. Možná se sníží fondy, které jsou předpokládány na jiné programy a pokud ano, tak kde dojde k tomu snížení. Důležité jsou další dva problémy, které musíme vyřešit. Kritéria příjemců a způsoby distribuce těchto prostředků, abychom zajistili cíl klimatické neutrality. Tak, komise eh, předpokládá, že také změní některá pravidla pro státní politiku, pro, pro státní podporu. Proč to tedy neudělat i u jiných politik? mluvíme o tom, že to je Fond pro spravedlivou transformaci. Doufejme tedy, že to nebude jenom prázdný slogan, že se to přemění na skutečné konkrétní kroky, které pomohou zejména malým a středním podnikům, které vůbec nejsou zmíněny v tomto programu. Děkuji mnohokrát a nyní za skupinu EKR má slovo pan poslanec Fan Overtveld na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, možná tušíte, co se teď chystám říci. Máme tady plán, který zahrnuje nějaký 1 bilion euro. hodně. Také se tady hovoří v této souvislosti o EIB, o Evropské investiční bance, o tom, že tam bude docházet k pákovému efektu ehm, sedm let, devět let, ale vede to tady k velkým nejistotám. Bude to součástí vyjednávání o víceletém finančním rámci. Také nevíme nic o vlastních zdrojích nebo uh, daň z plastu. To už z definice by eh, bude dočasný zdroj financování. Takže my musíme zmobilizovat finance, finanční zdroje, musíme nalézt dostupné finanční prostředky a také EIB si musí uchovat rating 3A mechanismus pro spravedlivou transformaci rovněž eh, naznačuje, že je tady určité riziko, jakým budou dotčeny některé členské státy. My jsme pro oběhovou ekonomiku, ale nechceme recyklovat eh, finance a finanční prostředky. Určitě nepodporujeme nějaké finanční dobrodružství, chceme hmatatelné, praktické a pragmatické kroky. Děkuji a za skupinu GUE NGL má slovo pan poslanec Yunus Umadži na jednu minutu. Paní předsedkyně, pane místo předsedo, eh, od průmyslové eh, revoluce byla mm, Evropa zaslána využívání fosilních energií a konstrukce Evropské unie eh, byla eh, založena na ekonomice uhlí. Tedy uhlí bylo základní strukturou evropské ekonomiky a přispěl k regionálnímu rozvoji. Miliony pracovních míst eh, stov, na tom závisely a stovky milionů na tom stále stovky tisíc na tom stále závisí. Takže to je skutečná revoluce, to, tento model opustit. Ehm, s podmínkou samozřejmě, eh, že bude mm, uzavřena poslední uhelná elektrárna, ale je to eh, revoluce, eh, tedy jak přejít k, jak čelit klimatické výzvy. Musíme si stanovit priority. Jednak vyřešit sociální náklady. Dále doprovázet regiony v této spravedlivé eh, transformaci. jako předseda Regi vám chci říci, že jsme plně mobilizováni, abychom eh, dělali svoji legislativní práci. Slovo má paní Rozada. Má to na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Studie o mém městě Tarando hovoří o tom, že tam je jedna z nejvíce znečišťujících oceláren v Evropě. Hovoří se o tom, že e, jsou tam znečišťováno ovzduší, moře, půda a že tam není možný normální život a má to velmi závažné sociální dopady. Eh, jsou to právě tyto průmyslové oblasti, které musí být změněny a musíme bránit zdraví občanů, které tam žijí. Takže nebude to ale spravedlivá transformace, když budeme hovořit o tom, že při té transformaci budeme používat eh, místo uhlí třeba plyn a podobně a nebudeme brát v potaz zdravotní dopady. My musíme se snažit změnit dopravu, infrastrukturu, to všechno, aby se s Evropou stala místo eh, inspirace migrace. Dobře, ale zároveň buďme obezřetní. Není možné, abychom brali zdroje z politiky e, soudržnosti. Systém ETS, e, systém obchodování s povolenkami, eh, v posledních třech letech generoval velké prostředky. Takže použijme třeba prostředky z systému ETS, abychom eh, financovali tento fond pro spravedlivou transformaci. Děkuji mnohokrát a slovo má pan poslanec Andrej Novakov na minutu a půl. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážený pane první místopředsedo, vážený pane výkonný místopředsedo, já nejsem inženýr, ale já vím, že náš průmysl má jedny z nejlépe eh, je jakoby jeden z nejlépe postavených motorů. Takže když chceme dělat tyto změny, musíme se snažit přinést lepší život pro miliony občanů a rodin v rámci našeho kontinentu. Když ale se to budeme snažit dělat v tuto velké změny ve velmi krátkém čase, tak to určitě přestane fungovat, tak se to rozpadne. Mějme to na paměti při přípravě programu Green Deal. Já se domnívám, že bychom měli podpořit Evropskou komisi a jejich iniciativu a zajistit lepší budoucnost pro naše děti a pro naše životní prostředí. Já vím, že budoucnost spočívá v technologiích, které nebudou škodlivé pro životní prostředí. Já vím, že budoucnost patří politikám, které nezničí eh, budoucnost našich dětí. Ale já se domnívám, že toto můžeme zajistit, aniž bychom zničili celá odvětví. Myslím, že to můžeme zajistit, aniž bychom nechali miliony a miliony lidí bez práce. Takže pracujme společně na tom, abychom to dobře nastavili. Já mám obavy, že jestliže budeme mít velké, ohromné iniciativy, tak potřebujeme velké, ohromné finanční prostředky a náležitý čas na to, abychom přinesli tyto výsledky. Je to skvělá myšlenka, ale dávejme prosím pozor na ty detaily a nespůsobme, aby rodiny, průmyslové odvětví a podniky platily příliš vysokou cenu. Děkuji. Děkuji panu poslanci a slovo má paní poslankyně Biljana Borza na minutu a půl. Pozdravím Evropský. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám Evropský plán udržitelných investic jako klíčovou součást programu Green Deal. Cílem je umožnit financování programu Green Deal, ale také podpořit další formy financování, zejména privátní investice a veřejné investice na národní úrovni a také reformy fiskálního systému. Nezapomínejme na to, že členské státy se musí zapojit do tohoto programu tím, že budou vytvářet více sociální a ekologickou Evropu. Já vítám Evro- reformy v evropském semestru spolu s cíly udržitelného rozvoje. Také musíme zajistit provádění doporučení podle jednotlivých zemí na národní úrovni, abychom naplnili ambiciozní cíle, které jsme si stanovili. Fond pro spravedlivou transformaci by měl být využit proto, abychom zmírnili regionální rozdíly a abychom pomohli těm nejvíce zranitelným. Evropská investiční banka by měla výrazně navýšit financování klimatických projektů. Základem těchto změn by měly být změn, změny uvedené ve směrnici pro taxonomii. A konečně nezapomínejme na naše občany. Spravedlivá transformace není možná bez dialogu se sociálními partnery a komunitami dotčenými těmito velkými změnami. Děkuji mnohokrát a slovo má paní poslankyně Silvi Brunet na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, pane komisaři. Jsem přesvědčena, že bude možná spravedlivá transformace, tedy nebude možná bez eh, sociální, řešení sociální otázky je nutné, aby pracující eh, měli kompetence, kterou bude potřebovat, aby přešli z upadajících sektorů do eh, těch, které rostou a zvýšili svoji zaměstnatelnost. Bude tedy tyto potřeby kompetencí. Dále Mm, transformace musí být sociálně spravedlivá, nesmí nechávat někoho stranou. Eh, boj proti eh, energetické eh, bídě mm, pro osoby, které budou tímto dotčeny. Musíme, akceptovat soci, musíme garantovat sociální akceptovatelnost držitelné klimaticky neutrální ekonomiky. Jak posílit Eh, sociální dialog, jak řídit změny a bojovat proti nerovnostem a eh, vyloučení. Děkuji paní poslankyni a nyní má slovo paní Katrin Langen-Siepen na eh, minutu a půl. Paní předsedně, vážení kolegové, ekologická, ekonomická, sociální politika dohromady, to je jedna z velkých výzev Eh, eh, rozhodne o tom, zda opatření k ekologické změně budou spravedlivé a společensky akceptované, anebo se nerovnosti zhorší. Návrh komise eh, Fondu spravedlivé transformace je v principu správný. Především chudší, vyloučení občané budou konfrontováni negativními důsledky klimatických změn. Naším úkolem musí být je chránit a sociálně zajistit. Navrhovaná finanční podpora, například přeškolení uchazečů zaměstnání, vítám, ale nebudou zdaleka stačit. Abychom bojovali proti sociálnímu vyloučení, musíme zohledňovat i ty lidi, kteří nejsou aktivní na pracovním trhu. Cílem agendy udržitelného rozvoje eh, musí být odstranit eh, bídu ve všech dimenzích do roku 2030 a nejdále dále prohlubovat. Cesta k klimatické neutralitě musí být společný integrační proces. Diskriminace všech typů eh, musí být vyloučena. Proto členské státy při eh, pracování regionálních plánů musí bezpodmínečně eh, konzultovat s občanskou společností a sociální partnery. Musíme vytvořit mechanismy pro sociálního pojištění, bránit bídě a doprovázet lidi, které, kterých se bude týkat ta změna. Komise proto musí navrhnout směrnici minimálního příjmu. O minimálním příjmu. Děkuji. A nyní eh, si vezme slovo paní Laura Hautasáry na jednu minutu. Paní předsedkyně, EU je Eh, žádá státy, aby podpořili zelený eh, nový díl tím, že jim eh, mm, poskytne mm, finance. Pokud zůstáme na úrovni 100 miliard, tak většina z toho půjde do východní Evropy. Tento zelený díl bude drahý pro státy jako Polsko, které využívají hodně uhlí a státy, které jsou exemplá, které jdou příkladem jako Eh, Finsko budou muset radikálně omezovat své emise, a to ještě víc. Finsko, které mm, platí za své emise, nyní bude, mm, a jejich redukce bude nyní platit za redukci emisí v jiných zemích. Ve Finsku je dlouhá zima, dlouhé vzdálenosti a trh je malý, takže i bez toho máme hodně výzev. Máme tady plánovanou ekonomiku, která e, je nyní předkládána e, členským zemím. To vůbec není jak, e, nemá nic společného s tržní ekonomikou. Děkuji, nyní dám slovo paní Rafalské na jednu minutu. Paní předsedkyně, nový zelený díl zmiňuje zaměstnanost sociální důsledky, náklady eh, pro občany. Mm, bohužel mm, to mu neodpovídá pomoc těm, kteří jsou nejvíce eh, postiženi především ti pracovníky, kteří už mají za sebou dlouhou pracovní eh, kariéru mezi 50 a 60 lety, kteří pracují už 30 let. Bohužel to mm, dopadne na mnoho regionů v Polsku, eh, Dolní eh, Slesko, takzvané Malé Polsko a větší Velké Polsko, mm, co může Evropská komise nabídnout co ten bude tady eh, fungovat, ten fond eh, spravedlivé transformace, nestanou se oběťmi, budou všechny sociální důsledky vzaty v úvahu, rekvalifikace nebude stačit. Musíme mluvit více o těchto hrozbách, protože pokud toto má znamenat ztráty pracovních míst a v podstatě kolaps celé, celých sektorů, tak to transformace nebude spravedlivá bude mít dopad na naše pracovníky. A nyní děkuji eh, paní Silvia Modik na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Mechanismus pro spravedlivou transformaci je velmi důležitou součástí zelené dohody. Je důležité, aby ti nejzranitelnější na to nedoplatili. Musíme podpořit ty regiony, které tím budou nejvíce dotčeny touto transformací a mm, nesmíme nic eh, promarnit. Musíme podpořit eh, efektivní opatření v oblasti klimatu a finance musí podporovat občany. Musíme zlepšit energetickou účinnost. Souvisí to s eh, životními náklady. Musíme se zaměřit na ty, kteří pracují Eh, v oblasti uhelného průmyslu a všechna řešení musí podpořit dobré zásady sociálního pilíře. Každý musí mít eh, stejné příležitosti pro eh, vzdělávání a kvalifikaci, protože uděláme-li tak, tak zohledníme spravedlivost a pouze tak budeme úspěšní. Děkuji a nyní Pan Pěličiny na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl uh, se podívat na toto téma Green Deal z pohledu národního rozpočtu, protože i z Evropské komise, i od ECB jsme několikrát slyšeli, jak se hovořilo o fiskálním prostoru, který je v rukou vlád. To by tedy znamenalo, že ty vlády uh, které mají e, nižší problémy s, s PIL, že by mohly dělat investice, oproti tomu ty vyšší by ty investice dělat nemohly. A to je jedna z velkých absurdit na makroekonomické úrovni. Jednak všechny země by přece měly přispívat k tomu, že se budou eliminovat emise. Za druhé, ty země, které jsou ve větších ekonomických potížích, potřebují investovat v tomto směru a ty jejich multiplikátory jsou tady efektivnější. Jestliže Mm, budeme investovat 1% HDP, tak jim to zvýší ekonomiku až o 3% a zvýší to jejich kapacitu boje s emisemi. My se, bychom se měli snažit tedy ty investice do ekologie odprostit od eh, hrubého domácího produktu. Děkuji. A slovo má pan poslanec Markus Ferber na minutu a půl. Děkuji paní předsedající, také výkonný místopředsedo, vážení kolegové. Evropská komise si stanovila velmi ambiciozní klimatické cíle, ale tyto cíle se neuskuteční sami o sobě, vyžadují vysoké investice a tyto peníze musíme někde vzít. Proto je správné to, že eh, komise přišla s tímto návrhem a že se nyní o tom uvažuje. Pokud jde o udržitelné investice, tak to není první investiční plán, kterým se zde zabýváme v parlamentu tématu. Během minulého volebního období jsme se zabývali hodně takzvaným Junkrovým fondem. A já si myslím, že Junkrův fond nás, nám ukázal, že jsou věci, ze kterou se můžeme poučit. Měl bych tři věci, které chci zmínit. Za prvé, musíme zajistit, že, že dojde k rovnoměrnému rozdělení v tom Junkrově fondu. Mm, tam Samozřejmě šlo o to, že peníze dostali ti, kteří podali ty nejlepší žádosti. Potom je další věc, na kterou se musíme soustředit. Nepotřebujeme nové definice investic, ale musíme přijít s dodatečnými investicemi. Ty musíme dát dispozici. K ničemu to není, když budeme mít plno projektů, které budou mít označení udržitelných investic, ale e, potom se neuskuteční to, co je potřeba. A potom otázka soukromého sektoru. To je důležité je důležité, aby to bylo tak atraktivní, tak aby atraktivní investoři byli ochotni se zapojit. A to je, o co se chceme postarat eh, my, eh, pokud jde o legislativu v parlamentu. Děkuji. A nyní paní uh, eh, Fritson, uh, minutu a půl. Uh, děkuji. Eh, já děkuji panu komisaři Timmermansovi a Dombrovskému za představení tohoto ambiciozního plánu. Mnozí občané v Evropě si dělají velké starosti, pokud jde o jejich budoucnost a jsou si vědomi velkých výzev. A tady tento neklid já sdílím, především pokud jde o ty obrovské problémy, které souvisí se změnou klimatu komise eh, hovoří o silné sociální Evropě. To je velmi důležité. My, sociální demokraté, jsme se vždy zasazovali velmi o sociální pilíř. Ve Švédsku, v Jeteborku, eh, v roce 2017 jsme se k tomu takto vyjádřili a ten to sociální pilíř bude zcela zásadní pro novou Evropu. Naše cíle musí být eh, eh, ambiciozně důležité, abychom měli dobrá pracovní místa pro ženy a pro muže, dobrou kvalifikaci, dobré vzdělávání. Eh, musíme mít takové mzdy a platy v Evropě, ze kterých lidé vyžijí. Ve Švédsku bychom se nejraději dívali na to, abyste v Evropě měli skandinávský model. A e, samozřejmě my budeme sledovat tuto práci velmi pozorně. Co je důležité, je, že se musí zlepšit každodenní život občanů a musíme s tou prací hned začít. E, děkuji. Nyní Katalin Čech na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Pokud je tady jedna věc, eh, která musí být velmi jasná v oblasti spravedlivé transformace, že občané musí být ve středobědu. Ne eh, vlády nebo znečišťující společnosti, ale obyčejný občan. Musíme zaručit, že spravedlivá transformace dosáhne na nejchudší regiony. Musíme soustředit eh, fondy, kde evropská podpora něčemu pomůže, aby lidem nebyla zima. A solidarita musí být ve středobodu tohoto procesu spravedlivé spravedlivé transformace. Ale tady je jedna věc, a to jsou ty um, chamtivé vlády. V některých členských státech uh, vlády uvidí, že je možnost dosáhnout na evropské peníze. Nemůžeme uh, zopakovat chyby při zprávě fondu soudržnosti. Tento fond musí fungovat transparentně, musíme mít správné nástroje, aby se zabránilo špatnému nakládání. Solidarita a transparentnost musí řídit i implementaci. Uh, musíme změnit nalehavou situaci v eh, klimatu do transparentnosti transformace, nebude to jednoduché, ale musíme mít tomu správné nástroje. Eh, děkuji vám. A nyní dávám slovo panu Eichhautovi. Máte minutu a půl. Eh, děkuji vám, paní předsedající, děkuji, pane místo předsedo. Eh, když jste v prosinci přišli se zelenou dohodou, tak se ukázalo jasně, že se jedná o změnu, že je to nová komise, která má nový přístup a nové priority. A my to plně podporujeme, my za vámi stojíme ale samozřejmě ten velký otazník je, jestli budeme mít tomu investice, protože my všichni víme, že tady se nejedná o nějaké drobné úpravy, je to velká změna, je to transformace všech odvětví, všech regionů ve všech evropských zemích a samozřejmě to vyžaduje investice. A proto zde musím říct si, já zatím to ještě nemohu posoudit, protože jsem neviděl eh, ten finální návrh. My jsme viděli ty první návrhy, ale já se ptám, zali ta skutečná zelená dohoda, jestli ta, ty skutečné politiky jsou v souladu s novými politikami pro investice. Do té doby to nemůžeme stanovit, protože za prvé se zdá, že máme pořád stejnou eh, diskuzi ohledně rozpočtu, jak to začala předchozí komise, a potom za druhé, když hovoříme o eh, plánu udržitelných investic, tak já upřímně doufám, že se nebude jednat o eh, další eh, Junkrův investiční plán 2,1, 2,2 a tak dále. Musíme se dívat na ty dodatečnosti, musíme se podívat na změny Evropské investiční banky. Opravdu je potřeba mít zásadní změnu. Je to možné. Když se podíváme na zelené zadávání veřejných zakázek, tam můžeme něco změnit, ale musíme také řešit změny ve fiskálních politikách. A v návrhu tady

A nyní dávám slovo panu Vilumsenovi. Seneste år, der har vi oplevet, hvordan... Děkuji, eh, Předsedu, V posledních letech jsme viděli, jak Evropský um, soudní dvůr a klimatická se um, eh, oslabila odbory a jejich právo na kolektivní vyjednávání. E, nyní e, je na čase, nyní tedy Evropská komise konečně uznala, že máme velký problém s rostoucí nerovností, ale snaha prosadit zákon o minimální mzdu je chybný. Obávám se, že zákonná minimální mzda bude další rána odborům. Co musíme udělat, je posílit kolektivní e, vyjednávání. Sociální protokol, který bude prioritizovat práva zaměstnanců nad na jednotným trhem. Ehm, místní orgány musí ehm, mít možnost ignorovat eh, podvodníky v místních výběrových řízeních, rovné podmínky za rovnou práci, konec brutálního vykořišťování zahraničních kolegů. Děkuji. Nyní má slovo pan Rowland na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Nyní jsme se dostali na, eh, do bodu, kde vidíme ničení pracovních míst v důsledku šílené zelené politiky EU. Eh, sliby vytváření pracovních míst je iluze. Eh, komise tady zavádí plány sovětského typu Většina těchto byrokrafů nikdy žádný biznis nevytvořili, vůbec nechápou, co dělají průmyslové eh, základní Evropy. Toto není Schumpeterova kreativní destrukce, to je skutečná destrukce. Německý automobilový průmysl již oznámil ztrátu 40 tisíc pracovních míst v důsledku nuceného přechodu na elektrovozidla. Eh, tyto, eh, tyto, eh, připomínáme to jednoho amerického vojáka ve Větnamu, který řekl, že abyste zachránili vesnici, tak ji nejprve musí zničit. Toto je podobné. Mm, oni si myslí, že mají sílu vytvářet kouzelným způsobem nová pracovní místa po té, co zničí, ta stávající těch miliardy euro mají pomáhat zemím, jako je Polsko nebo Česká republika ale nakonec bude eh, potřeba chránit, eh, zachraňovat tedy zastaralou průmyslovou základnu, která je nyní ničena. Děkuji, pane poslanče. Máme tady modrou kartu, akceptujete ji? Akceptujete otázku? Pan Niklas. Děkuji za váš dnešní výstup. Já chápu, že eh, nejste úplně spokojen s tím, že necháváte ve štychu své vlastní občany, ale mm, vzhledem k tomu, že mm, odcházíte, eh, tak nevím, proč tady eh, sem přicházíte a vystupujete. Zůstaňte tam, kde jste. Prosím o odpověď. Já si nejsem jist, zda to byla nějaká otázka, ale dává mi to příležitost zopakovat, co jsem řekl v Británii náklady eh, podle bývalého kancléře Hamoneta eh, toho cíle do roku 2050 byl bilion euro. Eh, bilion liber, takže bych vyzval všechny, než se k tomuto přihlásí, aby se zeptali komise pana Timmermance, jaké je hodnocení dopadu na pracovní místa, například v Británii nyní platíme 12 miliard ehm, liber ročně ve formě nějakých ehm, ekologických daní. Je to přímo, eh, jde to přímo na náklady domácnosti, je to regresivní daň a platí to ty nejchudší. Pan Denis Radke na minutu a půl. No, paní eh, předsedkyně, pane eh, místo předsedo, mm, děkuji za úvod, eh, eh, který jste nyní tedy prezentovali. Musím ovšem říci, že to není o mnoho více a to eh, říkám s ohledem na výzvy, které máme před sebou. Musíme nyní vystoupit z tohoto módu Walking and Blooming, protože ne, jenom těch titulků, protože volební kampaň skončila i pro vás, pane Timmermans. Timmermans, proto je důležité abychom mm, eh, nezůstávali jenom v těch přibližných věcech, ale konkrétně řekli, jak na tom jsme i v sociální otázkách. Já vítám ten fond spravedlivé transformace, ale co se nesmí stát, je eh, to, že tituly se prostě změní a mm, prostředky z ESF dáme do Fondu spravedlivé transformace a důsledek bude, že ti lidé, kteří pracují v průmyslu, eh, kteří mm, již existence je ohrožena, mm, jako třeba dlouhodo, eh, na rozdíl třeba od dlouhodobě nezaměstnaných, kteří mají jiné problémy. Nesmíme tedy eh, stavět jedny proti druhým, musíme jasně říci, že bojujeme proti klimatickým změnám, ale nesmí to vést k destruktivnímu vývoji strukturálnímu narušení pak musíme generovat další dodatečné prostředky a ne prostě přendávat peníze z levé kapsy do pravé. Nyní má slovo paní Dali na minutu a půl. Děkuji. Eh, pane předsedo, pane místo předsedo. Přesto, eh, co tady slyšíme, je tady stále skepce, co se eh, týče řešení klimatických změn a nerovnosti. A to, že právě o tomto teď diskutujeme, o spravedlivé transformaci a udržitelném investičním plánu, je důkazem toho, že ano, klimatické změny a nerovnost je možné řešit společně, pokud je vůle k tomu. S eh, Evropským zeleným dílem chceme, aby Evropa byla v čele a současně zajetit, že klimatická akce bude ve prospěch těch mm, nejchudších a ne, nezůstanou e, stranou domácnosti s nízkými příjmy. Jistě činnosti, které jsou mm, karbonově intenzivní, budou e, potřebovat pomoc, protože mm, pracovní místa budoucnosti budou vyžadovat jiné znalosti. Naše stávající pracovní síla se musí adaptovat a e, připravovat na tato budoucí pracovní místa. Současně eh, základní služby by neměly být nedostupné pro ty nejchudší a proto vyžadujeme inkluzivní transformaci založenou na třech pilířích. Participace, podpora a vytváření. Takže participace postižených pracovníků, eh, plánování a pokrok ve politických eh, akcí, podpora Eh, pro nejzranitelnější a vytváření eh, kvalitních, udržitelných pracovních míst a silných eh, sociálních opatření, včetně rekvalifikací. A to je příležitost, kterou před sebou máme s správným financováním a politikou. Toto bude příležitost vytvářet nová pracovní místa a novou ekonomickou realitu. Děkuji. Slovo má Clotilde Armand na jednu minutu. Ehm, evropský eh, zelený díl mm, ehm, z různých důvodů ehm, mm, společnosti východní Evropy mohou eh, eh, mluvit o mm, ekologických technologií. Máme stále krátký dodavatelský řetězec u potravin. Máme také příklady transformace hm, hornických regionů. Musíme zohledňovat také e, obnovitelné zdroje energie. Tyto východoevropské země jsou státy, e, které potřebují jasnou politiku, e, pomoc při implementaci projektů. Ehm, bude třeba realizovat eh, tu eh, ekologickou změnu inteligentním způsobem, abychom nedávali slovo euroskeptikům. Děkujeme. Slovo má kolegyně Ninisto na minutu. Pane pošle mikrofon. Pane poslanče, mikrofon si zapněte, bez toho to nepůjde paní předsedající a už, už, už. Eh, zelený díl je nejambicioznější plán, jaký Evropská unie měla celá desetiletí. Musí být takový. Eh, protestující mladí lidé to, to žádají, požaduje to po nás biznis. Je to šance pro Evropu stát se globálním lídrem, i co se týká hospodářství a biznisu obecně a vytvoření oběhového hospodářství a exportovat toto do zahraničí. Ovšem nenastane to, pakliže neukážeme, že jsme schopni plnit, co slíbíme. Financování, které navrhujeme, zatím není jasné. Je to nějakých 7,5 miliard, to je tedy na papíře, všechno ostatní je však nejasné. Není jasné, zda to jsou nové peníze nebo ne. A z těch 7,5 miliard, řekněme si to naprosto jasně, musí to být dodatečné kroky. Není to jen něco, co bude legislativa stejně požadovat. Co se týká EIB, musíme hovořit velice jasně. I toto je něco, co vytváří, musí vytvářet dodatečné možnosti pro nízkouhlíkovou ekonomiku a nejenom něco, co by ekonomika stejně dělala. Takže to je to, co komise teď musí naplnit. Musí být velice přísná v oblasti fosilních pavidel, pra, eh, paliv a musí financovat dlouhodobá, nejen prozatímní řešení. Proto hodně zdaru. Děkujeme. A nyní to bude pán Guido Rehl, který má jednu minutu. Paní předsedkyně, kolegové, kolegyně. Green Deal to je nejméně sociální projekt v historii Evropské unie. A kdo si myslí, že konec uhelných eh, regionů eh, vyřešíme a eh, penězi, ten nezná vůbec historii. Posledních 33 let jsem pracoval v těžbě porůří. Do té doby, než jsem přišel do Evropského parlamentu, ale dnes Porůří je v podstatě nejchudším regionem eh, Německa. Je tam nejvíce nezaměstnaných, je tam nejvíce chudých dětí a chudých seniorů. Vypadá to Přesně tak a také eh, v bývalých uhelných regionech ve Francii, v Belgii a v dalších státech. V Polsku to bude vypadat úplně stejně. Lidé tam přijdou o eh, stovky a tisíce pracovních míst. Motorem eh, německého hospodářství je automobilový průmysl. Poradci eh, spolkové vlády eh, nyní varují, že eh, Německo přijde o desítky tisíc pracovních míst a to nám zlomí páteř. Děkujeme. A nyní pan Tobišovský, tam minuta. Děkuji za slovo, paní předsedající, dámy a pánové. Samozřejmě, že toto je velice odpovědná úloha, to, že se zabýváme klimatem, nový zelený díl, to je něco opravdu velice pozitivního. Ovšem musíme zjistit, na jakých základech je postaven. A právě proto bych se ráda zeptala pana komisaře, zda Evropská komise konzultovala, nebo alespoň má záměr konzultovat členskými státy i objem nákladů, objem prostředků, konkrétních peněz, tak, aby jsme tuto eh, energetickou transformaci mohli provést, aniž bychom ztratili cokoliv na oblasti bezpečí v Evropě v tomto ohledu. Víte, kolik nás bude stát takzvané ozelenění těchto oblastí v těchto zemích, dostup k technologiím, novým technologiím, které by jim mohly v tom pomoci a tak dále. Myslím si, že v Polsku například to bude od 2,6 do 4,3 HIB do roku 2030, což je více než 500 miliard eur, což znamená 1,7 až dvakrát více, než to bude stát celou Evropskou unii. Čili my opravdu jsme ve velice svízelné situaci. U nás například ve Slesku máme sektor, který, mm, se, mm, který je dominantní, to znamená důlní průmysl 200 tisíc pracujících a jedno místo práce zde stojí 250 tisíc eur a toto jsou všechno prostředky, které tento region bude potřebovat. Děkuji. Máme zgůšení Um, pane kolego, je zde žádost na základě modré karty. Jste ochoten přijmout? Takže prosím, pan Konkalisis položí otázku. Thank you, colleague. Thank you, Mr. President. Uh, does that... Mnohokrát děkuji. Chápe kolega procenta HDP kolik by to stálo ve chvíli, kdy by teplota narostla více, než jak je stanoveno v pařížské dohodě. Děkuji bardzo. Pan... Děkujeme. Prosím, pane Dobšovský, máte 30 vteřin, můžete odpovědět. Víte, já jsem to nějak tam nespochybňoval, ne, hovořil jsem o této konkrétní záležitosti, ale hovořím o tom, že samozřejmě, že zabývat se o, záležitosti ochrany klimatu, to je velice důležité, ale zároveň musíme se pravdivě podívat na skutečné Eh, skutečná data, tak abychom vzali v potaz eh, racionální otázky, lidský život, mm, pracovní příležitosti. Já bych byl rád, aby Evropa, mm, jakožto líder, který se zabývá bojem o, mm, o klima, abychom byli pravdivým líderem a nejenom hovořili o tom, že zde máme dobrý plán a dobré eh, nápady. Děkujeme a nyní to bude pan Jose Gusmao. Máte jednu minutu. Obrigado, senhora Presidente Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Souhlasíme s tím, co řekla komise, když tvrdila, že transformační fond musí být spravedlivý, stejně tak jako Green Deal. Ten musí zase být sociální. Ale není to možné ve chvíli, kdy jednotlivé cíle jdou proti sobě a odebírají si peníze. Není možné prostě jenom přesunovat peníze a neustále a přicházet s novými prioritami a s novými kampaněmi na veřejnosti ve chvíli, kdy peníze plynou především do oblasti bezpečnosti a obrany. Nemůžeme hovořit také o 100 miliardách Nevíme, jestli eh, tyto prostředky vůbec eh, se sezbírají dohromady a jestli zelený eh, díl bude skutečně sociální. Obávám se, že nikoli. Ve chvíli, kdy z toho transformačního fondu vyloučíme některé oblasti, které trpí klimatickými změnami. Děkujeme a nyní to bude pan José Manuel Fernández. Máte 1,5 minuty. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A pane komisaři, kolegové, kolegyně, jsme na dobré cestě s tímto investičním plánem pro uh, udržitelnost a máme zde také tento fond pro spravedlivou transformaci. Parlament uh, tvrdí, že nové priority znamenají také další prostředky a to já vnímám jako pozitivní. Uh, tento fond by měl eh, být eh, použit pro spravedlivou transformaci a měl by získat eh, další prostředky. Ale 7,5 miliardy, bude to dostatečné, to ještě bude muset parlament přeskoumat. A kromě toho, Komplementarita je samozřejmě pozitivní. Myslím tím komplementaritu s politikou soudržnosti, ale je důležité, aby politika soudržnosti ZD nebyla odsunuta na druhou kolej. Spravedlivá transformace nemůže jít proti sociální soudržnosti. Proto apeluji na to, aby členské státy definovaly své investiční plány, aby definovaly své potřeby pro jednotlivé regiony. Protože jinak jednotlivé regiony se budou opět stěžovat na Brusel a budou říkat, že Brusel nevyplatil slíbené peníze. Je důležité, aby každý region a každý členský stát splnili své úkoly. Tak a nyní to je kolegyně Bonafé, 1,5 minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Biliony investic na udržitelnost Evropy v příštích desetiletích. To je důležitý cíl, který nám komise dnes představuje, tak, aby Evropa do roku 2050 dosáhla klimatické neutrality a byla sociálně inkluzivní. Je to určitě spousta peněz, ale pokud chceme úspěšně řešit tyto výrazné změny a tuto velkou výzvu, musíme proto vyčlenit dostatek prostředků. Tedy za prvé podporuji návrh komise, za druhé bude to znamenat nové věci. Je potřeba mít dedikované prostředky pro tuto sociální transformaci. Bez ní e, změny klimatu e, sice budou, ale někdo by mohl zůstat pozadu a to nechceme. Takže je potřeba zajistit udržitelnost pro všechny. Jedině tak to bude skutečná udržitelnost. Za další, ráda bych e, konkrétně odkázala na investiční plán a na Eh, diskusi o otázkách paktu růstu a stability a nerovnosti plateb mezi jednotlivými